tomto bodu je ukončena. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je s eh, práva paní Klevy Kekuš o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti. A prosím o uvedení do tématu paní zpravodajku. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dovolte mi nejdříve poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci v uplynulých měsících nad přípravami této zprávy. Energetická účinnost je jádrem strategie EU 2020 pro inkluzivní a udržitelný růst. A skutečně je to nelehký úkol, jak snížit celkovou spotřebu energie do roku 2020 o 20 A proto jsem přesvědčena, že všechny politiky související s energetickou účinností jako politika soudržnosti by mohly a měly mít významnou úlohu. A ve své zprávě chci ještě jednou zdůraznit přínosy energetické účinnosti, která může zvýšit naši konkurenceschopnosti, přinést růst a vést k dalším pracovním místům s vysokou přidanou hodnotou. Investice jsou také možností, jak bojovat s ekonomickou krizí a negativními klimatickými změnami. Analýza současných opatření ukazuje, že hlavním negativním faktorem jsou nepřiměřené informace, nepřiměřená finanční motivace, příliš nízký profil energetické účinnosti a do jisté míry také nevhodná realizace stávající legislativy. A je tedy jasné, že v současném programovacím období 0713 jsou problémy praktičtější a nesouvisejí s legislativou. V kontextu dohodnutých změn v legislativním rámci pro politiku soudržnosti Naschromáždili jsme několik návrhů ve zprávě, jak zahrnout energetickou činnost do dalšího sedmletého rozpočtu. Politika soudržnosti je hlavní pákou Evropské unie, která je k dispozici pro zlepšení situace evropské ekonomiky a zajištění vyšší energetickou účinnost do roku 2020. Je důležité, aby členské státy považovali finanční prostředky jako příležitosti pro investice, a ne jako zátěž. A příspěvky z Fondu regionálního rozvoje zajistí stabilní a dlouhodobý program pro navýšení energetické účinnosti. Z důvodu omezené rozpočtové kapacity místních orgánů je třeba zajistit, aby místní orgány měly snažší přístup k financování pro tyto účely. Musíme zajistit, že všechny jednotlivé úrovně zřízení a zprávy se budou podílet národní, regionální a místní strategie a plány v oblasti energetické účinnosti, politika soudržnosti a politika životního prostředí by měly být koordinovány s cíly Evropské unie škrty velmi stížily pro členské státy spolufinancovat programy politiky soudržnosti. A proto je důležité, abychom našli nové, novátorské přístupy u těchto projektů. Jsem si jist, že správná cesta ku předu je kombinovat dotace s finančními nástroji, když se snažíme vytvářet nové modely soukromé a veřejného partnerství a chceme šířit inovace. Komise již eh, tímto směrem napřela své úsilí a ubíralo se právě směrem konkrétních návrhů a je třeba se o to snažit ještě více. Měli bychom se eh, snažit eh, vykořenit energetickou chudobu. Děkuji paní zpravodajko. Máme tady dvě vystoupení k této zprávě. Pan Banky. Děkuji, vážení poslanci. Zde se jedná o vysoce důležitou zprávu ohledně energetické účinnosti. To je neopomenutelná záležitost při řešení krize. Jsou tady určité výhody, které pramení eh, ze zvýšení energetické účinnosti. Je to vytváření pracovních příležitostí, větší konkurenceschopnost. A také s tím souvisejí investice, které mohou vznikat. Mohou to být investice do nových technologií. Já se domnívám, že cíle strategie 2020 by neměly být rozmělněny. A při alokacích eh, bychom měli brát v potaz také skutečnost, že místní orgány by měly mít lepší přístup k těmto prostředkům. A také musíme zohlednit možnost nabídky rizikového kapitálu těmto úřadům. Keres Peres Maria. Pane předsedo, chtěla bych poblahopřát k paní zpravodajce k této velice dobré zprávě. Ehm, potřebujeme zvýšit energetickou účinnost, povede k lepší konkurenceschopnosti a také k větší bezpečnosti dodávek energií. Strukturální fondy, investice, ehm, nejsou stále ještě dostatečně využívány Měli bychom se zaměřit v našem úsilí na čtyři priority. Na obnovitelné zdroje energií, na zvýšení účinnosti, potírání energetické chudoby. Je třeba si uvědomit toto propojení a zeměpisné a specifika eh, se musí zohlednit zejména situace v okrajových eh, polohách prostředky z fondu soudržnosti by měly být reálně využívány ve prospěch energetické účinnosti. Děkuji paní Redinková za komisi. Pane předsedo, já bych velice ráda poděkovala paní Klevě Kekuš za eh, práci na této zprávě. Ehm, protože eh, tato zpráva je velice podrobná a jistě Evropské komisi pomůže eh, při rozpracovávání dalších eh, kroků. Nástroje energetické politiky by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, vytváření růstu a zaměstnanosti. Jak říká paní zpravodajka, je to velice důležité na regionální a místní úrovni, abychom dosáhli eh, cílu emisí, eh, protože eh, regiony Eh, mohou eh, vytvářet místní řešení a to se týká také energetických opatření eh, v rámci programu politiky soudržnosti. A je také důležité, abychom měli celou řadu standardizovaných nástrojů pro zvýšení energetické účinnosti v bytové výstavbě to politika musí být posílena. Musíme pracovat na energetických systémech a nová směrnice o energetické účinnosti se bude eh, týkat eh, renovaci eh, budov, abychom splnili cíle Eh, horizontu 2020. Proto eh, vypracovává Evropská komise praktické hlavní eh, směry investování do energetické účinnosti budov. A očekáváme, že k stimulování dobře fungujících trhů přispějí soukromé prostředky. Je důležité, abychom měli programy s nejvyšší přidanou hodnotou. V současnosti na tom pracují regiony a členské státy a připravují programy pro další období přizpůsobené jejich specifickým potřebám v souladu s potenciálem těchto regionů. A potom to bude úspěšné. Děkuji, paní komisařko. Rozprava je u konce a o této zprávě se bude také hlasovat zítra ve 12 hodin. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a je to zpráva pana Gida Milany o strategii rybolovu v Jaderském